zdrželi se, schváleno. A nyní ústní pozměňující návrh paní Interfeld. To je návrh k úvodnímu ustanovení B. Paní Interfeld, máte slovo. Takže už to funguje, děkuji vám. Ano, pane předsedající, děkuji za slovo. My navrhujeme ústní návrh, my bychom vyškrtli toto úvodní ustanovení, protože tam hovoří o zprávách, které bychom chtěli zveřejnit. Včera došlo ke zveřejnění tohoto dokumentu, takže v podstatě už je to redundantní. Děkujeme. Jsou nějaké námitky vůči tomuto ústnímu poznacímu návrhu? Pokud nikoliv, budeme tedy nyní o tomto návrhu hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. Jmenovité hlasování o celé zprávě. Zahajuji hlasování. Ist geschlossen. A končím hlasování. zpráva byla 581 hlasem přijata. wir kommen zum nächsten. A dostáváme se k dalšímu bodu pořadu jednání. Iniciativa EU týkající se opělovačů. Pozměcí návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňující návrh 10. Hlasujeme jmenovitě. Zahají hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňující návrh 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A pokud si přejete, ano, ověříme to. Tedy hlasujte, prosím, zahajuji hlasování k pozměňovací návrhu 12. Geschlossen. Končím hlasování. Schválen. Tak prosím, zvedejte ruce výrazněji. A přecházíme k odstavci 11 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválena. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se? Schválena. Odstavec 17, původní text pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Po odstavci 19, pozměňovací návrh 3, hlasujeme jmenovitě. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Schváleno. A dostáváme se k pozměňovací návrhu 11, to je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A tímto se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 4. Hlasujeme jmenovitě. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Schváleno. Tímto odpadá ten původní text a dostáváme se k pětce. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. A pozměnící návrh 6. Jmenovitě. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Přijato. A odstavec 27. Původní text. Jmenovitě. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Přijato. Pozměňující návrh 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňující návrh 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Odstavec 43 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, přijata. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijata. Pozněcí návrh 9. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Úvodní ustanovení P ve dvou částech. První část ne, ne, už jsme se dostali dál. Úvodní ustanovení P, první část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijata druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. A dostáváme se k úvodnímu stanovení Q. 285. Eh, Tady jde k provoznímu řádu. Tady nemůžete jenom tak eh, se vymlouvat, že nebudete si ověřovat hlasování, když už jste pokročil dál. Tak toto nefunguje u hlasování. Hlasování bylo zcela jasné, takže námitka o ověření nebyla věrohodná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 213 místo 213. Té nenáleží předsedovi eh, rozhodovat, zdáli to prověří nebo ne. Podle jednacího řádu, pokud eh, poslanci požádají o prověření, tak to tak musí být. Když chcete citovat provozní řád, tak i já jej mohu citovat, totiž ono je vše, eh, jde o to, jak rozhodne předseda. A dostáváme se k recitálu Q a to eh, je pro? Proti U. Hlasujeme o písměně U. Zdrželi se sváleno. A úvodní ustanovení AG, původní text. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. A nyní hlasujeme o textu jako celku. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, schválen. Srdečné díky. A dostáváme se k usnadnění digitální transformace v oblasti zdravotnictví a péče. Začínáme pozměňovací návrhem 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. Pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen odstavec, celý původní text ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To si ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 8, původní text, první část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno, druhá část, pro? Proti? zdrželi se, přijato. A dostáváme se k odstavci 11, první část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno druhá část, jmenovitě. Zahají hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. A dostáváme se k odstavci 12. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňující návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Původní text ve třech částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Třetí část pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A dostáváme se k pozměnici návrhu 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Původní text. První část pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Nyní zde mám pozněcí návrh pana Brajera. Herr Breyer, Sie haben das Wort. Pane Brejere, máte slovo. Yes, thank you. Ano, děkuji. Na základě 184 část 4 našich pravidel vnitřních bych rád požádal za zelené ústní pozměňovací návrh k 6, 7 a 9. Rád bych tam opravil chybu, protože by tam byla anonymizovaná za a ne sodomizovaná, toto slovo, čili já skutečně chci, aby jsme vyškrtli or sodomized v anglické verzi, protože to bude mít dopad na šestku dvakrát a na sedmičku a devítku jednou, pokud jde o vyškrtnutí tohoto výrazu. To znamená, že tam musí být konfidencialita zdravotnických informací a samozřejmě, že by to mělo samozřejmě odrážet i konzultační proces na straně komise. Děkuji. Srdečné díky. Má někdo námitku proti takovémuto pozměňovacímu návrhu? Nemám zde požadovaná, požadovaný počet. Ja, wir haben, wir haben die nötige... Máme potřebné, potřebný počet námitek, proto nelze akceptovat tento pozněcí návrh. Prosím, pane kolego. Mr. President. Vážený pane předsedající, v tom případě na základě 180, 180 část 5 našich pravidel bych rád požádal o stažení šestky, sedmičky a devítky, které jsme předložili jako pozměňovací návrhy. Tedy tyto pozměňovací návrhy jsou tímto staženy a začínáme eh, odstavcem 23, pozměňovací návrh 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Odstavec 24 ve dvou částech. Kdo je pro? To je ta první část. Proti? zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 25, původní text ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. Ano, chcete to ověřit? Prosím. Tady levá strana vůbec nenaznačila, jak chce hlasovat. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. A dostáváme se k odstavci 41 ve dvou částech. První část. Pro. Proti. Zdrželi se. Schválena. Druhá část. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Pozměňující návrh 1. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. A nyní hlasujeme o dokumentu jako celém, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Srdečné díky všem a prosím všechny, kteří se nechtějí účastnit vysvětlování hlasování, aby opustili tento sál co nejsvižněji, abychom mohli začít. liebe kolleginnen und kollegen! Obracím se na všechny kolegy poslance. Rád bych nyní začal s vysvětlováním hlasování. A jako první téma zde máme veřejnou diskriminaci eh, proti osobám LGBTI. Jako první paní Aurelia Benjo. Mes chers collègues, Milí kolegové, eh, homofobní akty se množí v naší společnosti a eh, i u insultace, dokonce výhrušky fyzickým násilí vůči osobám kvůli jejich sexuální orientaci. Takže dnes my chceme Mm, to jsou v podstatě důsledky vaší politiky všechno, ale bohužel eh, mm, i eh, vaše migrační politika eh, sebou přinesla obrovské problémy. Homosexualita je trestná, trestem smrti v řadě zemí subsaharské Afriky a dělá německá studie z roku 2015 nám zjevuje věci, které všichni dobře známe. Homofobie jde ruku v ruce s fundamentalismem. A zde mm, zde e, ideo, levicoví ideologové tedy teď by na poplach a v podstatě tam e, jenom si uzurpují tuto ideologii nábožensko e, religiozní politiku. Ale co se změnilo, je nekontrolovaná migrace, která vše změnila, protože zde je to migrace ze zemí, kde vládnou ty náboženské normy. Já tedy chci, aby komise se my tady máme tolik přihlášených, že bohužel se na vás obracím, abyste dodrželi svůj řečnický čas, pan Kena. Já jsem samozřejmě smutný, jak to vidíme v některých členských státech, pokud jde o diskriminaci LGBTI. Já jsem hlasoval pro toto usnesení, chci prokázat solidaritu s těmito občany. Historie nás nepoučila, vidíme, že když se dělí skupiny občanů, tak to potom takto dopadá. LGBTI zóny bez LGBTI, to je něco naprosto šíleného, to je ignorance. Tito občané mají právo pracovat, těšit se ze svobod jako ostatní občané, pokud některé členské státy chtějí omezovat práva těchto občanů, tak si myslím, že by si opravdu měli promyslet, zda je kompatibilní toto s členstvím v EU. Jeden z nejúžasnějších okamžiků mého politického života byl rok 2015, kdy Jerové eh, hlasovali pro rozšíření těchto sňatků i na LGBTI občany, na jejich příbuzné a je opravdu smutné, že v Unii jsou pořád lidé, kteří jsou proti rovnosti. Musíme proti tomu bojovat. Děkuji. Ba. Pan Bombard monsieur le président mes chers collègues en juillet cette Předsedo, v červnu Gazeta Polska, jeden z hlavních eh, deníků, podpořil polskou vládu, a to znamená rozdávání těch etiket Free Zone, LGBTI Free Zone a několik obcí v Polsku se e, toho chytlo a řekli, že u nich LGBTI nemohou figurovat. To je zpátečnické a Polsko není jedn, izolovaný případ. Je to skutečně křížová cesta proti všem e, v Evropě a protože zde v některých zemích střední východní Evropy je to institucionální politika, která e, se přiklání k homofobii a ta se potom šíří do západní Evropy. Inzultace, agrese a dokonce i vraždy. Eh, práva, eh, lidská práva jsou nedělitelná, univerzální a práva LGBTI, eh, to se týká i v podstatě jakoby útoků na migranty, na sociální, kulturní práva, ekonomická práva na práva žen a podobně, takže je to útok na určitý typ práv je v podstatě útokem na ostatní práva, takže zde my chceme odsoudit hm, to, co se děje v Polsku a já s tím zcela souhlasím. Děkuji. Děkuji, paní Šejla Sheila Richards. Vážený pane předsedající, děkuji. Následující komentáře jsme slyšeli z LGBTI komunity v Polsku. Nyní je dobré být antigej, to je cool. My už nemáme pocit bezpečí. PIS se zaměřuje právě na údajně ideologii LGBTI a v podstatě vlastně Mm, to, jak si nahradilo jejich boj proti migrantům. Vidím, že kolegové zde již nejsou, abych mohla poukázat na jednu konkrétní kolegyni, která bojovala proti antisubsárské fobii, protože to je právě ta povaha fobie. Vy si vyberete nějakou jinou skupinu, proti které prostě budete bojovat. PIS eh, vedla kampaň pro údajně vyhlašování těchto zón bez LGBTI a řekli nedávno, že pro ní celá ta záležitost LGBTI je abnormální. Myslíme si, že je to nemocná menšina, která se snaží prosadit na většinovou zdravou společnost. Bylo nám řečeno v této rozpravě, že Poláci tolerují homofobii. Ne, netolerují. Není to pravda. Paní Roza Damato. prezidente. To eh, klima nenávisti v Polsku eh, vůči LGBTI, eh, to je také v podstatě i e, jako e, e, to, je, to znamená, že takovéto útoky, ať tedy jenom verbální, jsou neakceptovatelné a zde Evropský parlament na tím musí dohlížet, ale nejenom parlament, ale i rada a komise to musí odsoudit, takže proto jsem pro tento návrh usnesení a proto je třeba skutečně již začít aplikovat směrnici, tedy pro, proti diskriminaci, která se zablokovala v radě již 10 let a je třeba zde i Eh, jasně vystupovat proti trestné činnosti, která se páchá kvůli eh, pohlaví a práva LGBT jsou základními právy a členské státy mají povinnost je respektovat a chránit je podle smlouvy a podle charty lidských práv i mezinárodního práva. Takže zde je třeba si uvědomit, že tato práva jsou ohrožena i právo milovat se musí bránit. Evropa není homofobní. Danke. Děkuji vám

Opětovně zde máme usnesení o čemkoliv. A najednou vlastně hovoříme, že potřebujeme společnou politiku evropskou o mateřství, potřebujeme standardizované cukroví. Já jsem libertářem a myslím si, že je opravdu šílené, aby vlády diskriminovaly se vlastně občany na základě sexuální preferenci. Já jsem mé zemi podporoval rovnost, mm, civilní partnerství a tak dále. Ovšem, toto není toto usnesení. Toto hovoří o zneužívání pravomoci europeinizovat něco, co v podstatě nemá základ v evropských smlouvách. A to znamená, že Brusel se do toho míchá. A toto usnesení se neustále vlastně neprosadilo, právě proto, že je to takové prostě cvičení, můžeme prostě říct, že někdo hlasoval proti, to znamená, že mu naleží na seci homofobie. To není pravda, my chceme spravedlivý proces a myslím si, že můžeme věřit v rovnost a důstojnost všech občanů, ale zároveň i eh, demokratický proces a e, svobodu volby. Děkuji, pan Čambacky. Bože. Děkuji za slovo, pane předsedající, dámy a pánové. Já jsem kategoricky hlasovala proti tomuto usnesení, protože podporuje propagandu LGBTI v našem bratrském státě v Polsku. EU musí pochopit, že v Evropské unii jsou ještě pořád země, kde rodina znamená svazek mezi mužem a ženou, kteří mají děti. Evropská unie má mnoho jiných důležitějších věcí, které by měla řešit a ty bychom, o těch bychom měli diskutovat, zatímco tradiční hodnoty a rodinné hodnoty by měly zůstat v gesci členských států. Toto je vlastně násilné vnucování ideologie LGBTI a zároveň násilné vnucování strategie, pokud jde o děti. A to nám připomíná staré časy, kdy diktátoři vnucovali právě takové ideologie. Přichází Vánoce a tato ideologie je neakceptovatelná. Děkuji. Rory Palmer. LGBT. LGBT i ideologie. Já jsem chtěl říci, že toto usnesení hovoří o homofobii ve sportu například. Bohužel se to skutečně děje. Ovšem nehovoří se zde o tom, že sport hraje velice důležitou roli v boji proti homofobii. Měli jsme takovou úspěšnou kampaň právě ve fotbalu. Já jsem součástí skupiny Diverzita a inkluze a skutečně odvádíme velice důležitou práci v tomto ohledu, například i v konských dostizích, snažíme se o diverzitu. A proto bych rád řekl, že sport ano, bohužel je někdy arénou homofobických projevů, ale zároveň je to místo, kde můžeme právě bojovat za rovnost a můžeme nakopat homofoby a ti, kteří zneužívají sportoviště. Děkuji. Děkuji vám, paní Fox. I abstained on this motion. Já jsem se zdržela u tohoto návrhu, protože se zdá, že to kriminalizuje nenávistnou řeč a to je problematické. Kdo rozhoduje, co je nenávistný projev? Například eh, ve Spojeném království eh, lesbičky, feministé, transfobní lidé, eh, kteří nebudou tolerovat jiný typ aktivismu a tam je požadavek, že by ženy měly upírat upírat svému tělu biologickou autonomii. Za druhé, zdá se, že jeden stát se snaží říkat jinému státu, co říci a co znamená demokracie. To vůbec nepomůže vyhrát argumentaci o rovnosti. To, že někomu něco vnucujeme či schválíme usnesení, nikomu nepomůže získat rovnost. Děkuji, pan Le Breton. Pan Gilles Le Breton. Děkuji, pane předsedo. Já jsem hlasoval proti této rezoluci, která odsuzuje Polsko, protože mám za to, že Evropská unie by neměla se vměšovat do eh, politiky tohoto typu v členských státech. Kromě toho kritizuji diskriminační způsob, jak parlament přistupuje k Polsku. Již jsme stigmatizovali Polsko kvůli takzvané kriminalizaci, kriminalizaci sexuální výchovy. A nyní opět útočíme kvůli těm etiketám, které rozdávají některé obce, kde chtějí zavést zóny bez ideologie LGBTI. Já odsuzuji veškerou diskriminaci proti osobám kvůli sexuální orientaci, samozřejmě, ale zároveň si myslím, že jde tady o jinou věc věc. Tady jde o eh, kritiku eh, té ideologie, genderové ideologie, takže Evropská unie každopádně by měla požádat Polsko a to s veškerou úctou tak a ne jim hodit do tváře tak brutální rezoluci. Děkuji. Pan López Aguilar. Pane předsedo, tím, že jsme tak drtivou většinou odsouhlasili toto, tuto rezoluci proti nenávistným projevům kvůli, sociální, kvůli sexuální eh, orientaci, tak to je historický okamžik. Vlastně tím jsme již mm, máme za sebou konečně eh, mm, to, že jsme začali aplikovat v praxi tu chartu lidských práv, která zakazuje tuto diskriminaci. Takže to je vlastně taková jakoby střela, kterou jsme vyslali zde eh, z parlamentu, ale tady slyšet, že snad <clears throat> toto je nějaká ideologie, no to přece není žádná ideologie, tady jde o pouhou diskriminaci. Diskriminace je součástí našeho práva a takže členské státy musí respektovat evropské právo přece. A v tomto okamžiku, když eh, slavíme Stonewall eh, v okamžiku, kdy eh, včera jsme si tady připomněli výročí Mm, ne, osob eh, s postižením, tedy postižení, tak je třeba si uvědomit, eh, že eh, Evropa teď v té strategii 2020 musí zintenzivnit svůj boj proti diskriminaci a proti a nemůžeme vůbec akceptovat, že se bude diskriminovat podle sexuální orientace. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám. Paní Jackie Jones. Thank you. Děkuji za slovo. Já podporuji toto usnesení několika politických stran, pokud jde o tyto projevy nenávistě, ať už je to online nebo mimo internet proti LGBT i osobám. A já vyjadřuji solidaritu v tomto boji v Evropě i ve světě. Tolerance, inkluzivita, to jsou základy, na kterých byla postavená EU a nadále pokračujeme v tomto budování. Musíme společně bojovat proti těmto útokům na práva LGBT i osob celé Evropě. LGBT free zones. To prostě nemá místo ani v Evropě, ani ve světě. Musíme podporovat i roli vzdělávání, podporovat zdravé vztahy, um, respekt, lidská práva, důstojnost. To platí především pro mladé dívky v Evropě. Dále svoboda pohybu LGBT i osob, to musíme podporovat. Jejich rodiny konkrétními opatřeními, na základě Evropské charty základních lidských práv. Nejenom, že musí je bránit za tato práva, ale rozšiřovat je. Například v každém obchodní dohodě právě by měla být hodnocena lidská práva, dopad, eh, který to má na jejich, osu, na jejich společnosti. A pokud tomu tak není, tak žádné dohody. Děkuji. Děkuji, paní Kristina Anderson, děkuji. Já jsem hlasovala proti tomuto usnesení protože eh, ono není homofobní podpořit eh, tradiční rodinu s otcem, matkou a dětmi. A hlavním důvodem avšak je, protože opět Evropský parlament se snaží ukázat, jaké z toho dělá show. Eh, práva homosexuálů totiž neposílíte symbolickými usneseními či slavnostními řečmi v Evropském parlamentu. Práva těchto osob posílíte tím, že se budete snažit zbavit těch, kteří pošlapávají jejich práva v praxi. Evropské národy s tím nemají co dělat. Jde o prosazování určitých kultur, které miliony importujeme do Evropy, které ničí evropskou kulturu. Pokud to máme, myslíme vážně zprávy homosexuálů, tak to musí skončit. Madame Paní, paní Bruna Anika, děkuji pane předsedo. Odsouzení násilí na homosexuálech kvůli sexuální orientaci, samozřejmě to musí eh, mít naši podporu i včetně naší delegace, ale to, co jsme dnes odsouhlasili, to je v podstatě instrumentalizace, to je zneužití této problematiky. Je to další příležitost jenom, abyste zautočili na polskou vládu, eh, která nejde tou liberální cestou, kterou vy byste si přáli, takže to je zneužití zneužití vlastně homofobie, eh, ideologie LGBTI. A zde Eh, vy se snažíte tedy jim to vnučit a i to eh, vy říkáte, že za ty homofobní projevy mohou populisté, ale vlastně zde není žádný vztah mezi snad migrací a eh, islámem a homofobí v Evropě. Údajně my si myslíme, že statistiky nám říkají něco jiného a my neakceptujeme, abyste zneužívali toto téma pro vaši ideologii a abyste opět zaútočili na polskou vládu, která byla demokraticky zvolena. Děkuji. Děkuji. Děkuji vám. Pan Joachim Stanisław Brudiński. Bardzo dziękuję, panie... Děkuji vám velice, pane předsedo, vážení zhromáždění. Já jsem měl tu čest jako ministr vnitra a státní zprávy být členem vlády strany právo a spravedlnost té vlády, která je zde absolutně na nepravdivém základu um, um, uvrhována do vláda. Když já tady poslouchám, že polská vláda diskriminuje LGBTI eh, osoby, tak já vás chci ujistit, že mé, e, mě, mě podlehlé e, orgány vynucování práva, jako například policie, je vždy chránili. E, pro naši stranu nemá žádný význam, jakou sexuální orientaci má polský občan. Každý si zaslouží ochranu, včetně homosexuálu. A já se stydím jako Polák, že když tady poslouchám ty hlouposti, gigantické hlouposti jsou inspirovány představiteli rovněž z Polska, představiteli tady sedící na druhé straně sálu. Oni si jsou vědomi, jak velice lhali. Nikdo v Polsku homosexuály nepronásleduje, nepronásleduje kvůli jejich sexuální organizaci. Je to pyramidální lež. Já prosím, aby se návštěvníci zdrželi projevu, aplauzu. To není přípustné v souladu s naším jednacím řádem. A jako další pan Horvud. Děkuji pane předsedající. Já opravdu jasně podporuji toto usnesení, které jsme schválili v parlamentu proti veřejné diskriminaci a útokům na LGBTI osoby. Pane Bručinsky a vaši konzervativní kolegové, chci říci, že je správné poukazovat na tyto příklady. I v Polsku jsou to šílené případy. Bishop, biskup Simon reformního kostela bude persekován právě proto, že vedl mši, kde podporoval i osoby ve Varšavě. Toto je opravdu persekuce, která podkopává základní hodnoty Evropské unie. Práva LGBT i osob jsou lidská práva a musí být proto respektována. Děkuji. Děkuji vám a dostáváme se k dalšímu bodu našeho pořadu jednání, totiž návrhy usnesení spravedlivé zdanění v digitalizované a globalizované ekonomice. Jako první se hlásí o slovo paní Obry. Děkuji již od roku 2002 zde 16 miliard bylo vybráno navíc v Unii na daních a ve Francii a vlastník Gucci Saint Laurent na, eh, napsal, eh, také zaplatil tedy 100 eh, miliony navíc. A proč nadárodní společnosti tomu unikají? Přece to je hloupé. My zde máme různé tedy režimy, které jim nahrávají tak zvané tedy ty daňové ráje a ty možné uniky, takže to je něco, co ničí Evropskou unii a Evropské unii se nepodařilo s tím skoncovat. Dokonce k tomu vyzývá a zde e, i mm, to e, by se mělo vzít v úvahu, když se teď hovoří o reformě daňových předpisů v OSD. Ty nadnárodní společnosti musí spravedlivě platit daně a musíme zavést skutečnou daňovou spravedlnost, a e, aby všichni si tam byli rovni. Ale ne,

Děkuji, Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem podpořil tento návrh, protože musíme udělat opravdu vše pro to, abychom bojovali proti daňovým podvodům, pokud jde o tuto oblast. A zároveň podporuji to, aby členské státy opravdu eh, se snažily i v oblasti digitálního odvětví eh, uplatňovat eh, tyto eh, základní pravidla, protože velké společnosti mají gigantické zisky v jednotlivých členských státech EU, ovšem bohužel neplatí žádné daně v našich zemích právě proto, že například mají sídlo mimo EU. A já si myslím, že pokud zde nebude jednomyslnost, tak eh, mezi členskými státy, tak prostě musíme využít procedury smlouvy, která umožní eh, hlasování kvalifikovanou většinou, pokud jde o zdaňování. Děkuji. Děkujeme. Pan Kelly má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já vítám iniciativu ohledně zahájení diskuzí našeho nového parlamentu k tomuto komplikovanému tématu, ale bohužel nemohl jsem podpořit toto usnesení protože je o nesmírně komplikovanou záležitost. Vidíme, že se o tom neustále na úrovni OECD 1 Snaží se nalézt řešení férového zdaňování digitálních společností. Rád bych řekl, že vítám úsilí ohledně spoledli, spravedlivějšího systému zdaňování v členských státech, tyto společnosti prostě podobně jako my musí platit i daně, jako my všichni. Velké digitální společnosti, nadnárodní společnosti ovšem mají mezinárodní charakter a právě proto musíme podporovat veškeré úsilí i na globální úrovni, na úrovni OECD pro nalezení řešení do konce příštího roku. Unilaterální aktivity na straně EU by mohly znamenat, že toto usnesení by mohlo být dopad na naši konkurenceschopnost a dokonce v ní být vnímáno jakožto útok na americké společnosti, což by mohlo vést k odvetě. A právě proto si myslím, že strukturované a určité rozumné řešení potřeby v následujícím měsíci. Děkuji. Děkuji a dostáváme se k dalšímu bodu právní stát na Maltě. A jako první pan López Aguiar. Děkuji, pane předsedo. Dnes dopoledne jsme diskutovali e, za přítomnosti paní von der Leyen a Žana Michela. Hovořili jsme o závěrech rády e, při desátém výročí, kdy e, nabyla účinnosti Charta základních práv a kladli jsme si otázku, jak, eh, eh, jak se rada vůbec postavila k situaci na Maltě. Vůbec se tím nezabývala, ale ani o Maďarsku nebo o Polsku eh, to je také nezajímalo, i když Evropský parlament k tomu přijímal rezoluce. A jediná forma, jak rada by mohla fungovat, je jenom, když vždycky parlament přijme nějaký ten dokument, který se týká demokracie, základních práv, právního státu, tak jak jsme to i přijali dali ve výboru pléno, eh, Libe a dali do pléna Evropského parlamentu. Takže to je mm, eh, cesta. A je třeba eh, si uvědomit, že to se týká přece všech členských států, aby aplikovali právní stát. Není to tolerovatelné, a když teď hovoříme o rozpočtu, o politice soudržnosti, aby mohli čerpat ty členské státy, které neplní principy právního státu. Ty by neměly čerpat. Děkuji. Paní to. Paní předsedající za besedo. Děkuji, děkuji za slovo, pane předsedající. Já opravdu jsem šokována. Ty poslední informace z Malty, programy vízové, úniky daní, korupce. Vidíme, že ta situace je tam ještě mnohem horší, než jsme si dokázali představit. A stopy, vraždy novinářky vedou až ke kabinetu premiéra, to je něco šíleného. Každý rozumný, zodpovědný politik by musel odstoupit v takové situaci. Před dvěma lety někteří kolegové socialisty se snažili omlouvat malckou vládu snažili se poukazovat spíše na vlády, které jsou, které nepatří do jejich politické rodiny. Takže je to takové opravdu velice podivné korupce, vraždy novinářů, děje se to i v jiných zemích. Právě proto si myslím, že komise by měla připravit určité společné základy pro právní stát, využít kritéria, která jsou stejná všude. Děkujeme, pan Pospíšil

pane předsedo. Vážení sromášení, já samozřejmě jsem podpořil toto usnesení. Na druhé straně situace, v níž v demokratické zemi členské zemi EU je zavražděn novinář, to budí hodně otazníky to rozhodně všichni zneklidní. Tady se nelze jinak zachovat, než to podpořit. Ale odstavec 8, tam jsem se zdržel. Tam, když se hovoří o tom, že když Malta nezavede reformu e, soudnictví, by mohlo způsobit nežádoucí situaci. Tady máme situaci, kdy je zavražděna novinářka a pak v Paříži na ulicích jsou demonstranti e, e, represionováni státem, jsou zraňováni. Máme situaci v Bar- Barceloně a pak ještě je situace, kde v žádné z těchto dalších zemí není eh, postup podle článku 7. A u nás ano. A proč? Protože my reformujeme soudnictví, my reformujeme komunistický systém a tady to není důsledné. A proto jsem to chtěl zúraznit. Děkuji. Děkuji a přecházíme k iniciativě EU týkající se opilovačů. A jako první Billy Keller. Ano. Děkuji. Zdraví všech opilovačů je zcela zásadní pro naši veřejnost. Její důležitost pro potravinářský průmysl, biodiverzitu a půdu byla velmi dobře probrána. Co se ale týče včel, tak myslím si, že to je opravdu pro mnoho lidí srdeční záležitost. My musíme na to reagovat a být odpovědní ve svém konání. Ve Westkorku tam, kde žijí, byla vytvořena nová asociace, která má podporovat včely. Místní asociace včelařů vytvořili Morate a Michael Love, kteří budou podporovat včelaře a jejich vzdělávání pro včelaře budoucí. Takovéto komunitní iniciativy se objevují všude po Irsku a v Evropě a je důležité, aby SZP měla prostředky pro podporu včelařů. Je to možná sen, ale nebylo by to skvělé, kdybychom měli alespoň jeden úl na každé farmě. Děkuji. Nyní paní Milá Šuel, prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já jsem podpořila tento text, protože ještě více upozorňuje na problematiku opilovačů v Evropě a ve světě. Je to text, který chce zintenzivnit iniciativu od Eh, roku 2018, a to z toho důvodu, že stávající situace je skutečně katastrofální. Maso, masově uh, opilovači vymírají, a to jak ti domácí, tak ti divocí, a je to katastrofa pro biodiverzitu a přírodu. Zemědělství závisí na opilování, je to tedy uh, služba zadarmo, které nám dávají včely a pokud včely zmizí, tak s ním zmizí řada našich ekonomických odvětví, třeba zemědělství. V Číně třeba uh, mizí uh, mizí hmyz a už tam se bude, bude muset začít opilovat ručně na polích. Je to naše kolektivní zodpovědnost a proto musíme podporovat veškerá opatření pro přežití opilovačů. Děkuji, paní Šojdrová, prosím

Děkuji, pan Uihej, prosím, máte slovo. Eh, děkuji, děkuji, pane předsedo. Jako stínový zpravodaj SAD bych rád řekl následujícím. Děkuji plenárnímu schromáždění a děkuji všem kolegům za to, že jste podpořili náš návrh. Děkuji, děkuji mnohokrát za to, že jste akceptovali tento text o opilovačích. Včera, včera v rámci rozpravy jsem o tom velmi dlouho hovořil a vysvětloval, proč je třeba tento návrh podpořit. A v první řadě jde o to, aby vlastně ta, ta legislativní práce už byla eh, opravdu ukončená. Ale úplně na závěr chci říct, že Green Deal musí být opravdu vnímán jako něco zcela zásadního, ale ne pouze, pouze z perspektivy Evropského parlamentu, ale z perspektivy každého jednotlivého z nás. Musíme prostě naše aktivity pozměnit, musíme se přizpůsobit. A to se týká také našeho vztahu ke včelám a k dalším opilovačům.

Včely a jejich blahobyt to není něco, co je důležité pouze pro Bulharsko, ale pro celou Evropu. A proto já jsem tento návrh usnesení podpořil. Zákaz užívání pesticidů je něco zcela zásadního, ale zároveň musíme být také realističtí pokud nebudeme naše aktivity přizpůsobovat vědeckým poznatkům, tak to nebude produktivní, protože i v tomto textu jsou určité extrémnosti. Některé pesticidy jsou bezpečné a pokud je budeme využívat rozumně a na základě a v souladu s vědeckými poznatky, eh, protože víme, že vlastně nebudou mít žádné negativní důsledky na opilovače, no tak budeme chránit vše naraz, jak zemědělství, tak také opilovače. Pane Pospíšile, máte slovo. Pane předsedo, já pouze

Děkuji, děkuji. A teď eh, jde o další, další téma týkající se digitalizace a zdravotní péče. Paní Šedrová, prosím. Ne. Pa, paní Melan Joel, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Pane předsedo, je jasné, že digitalizace zdravotní péče je prostě realita, které se nevyhneme Technika se posouvá dopředu, to tež platí pro znalosti těla a to do takové míry, že příští revoluce bude pouze digitální. 10% HDP Evropské unie se toho týká, proto je to zásadní věc. Plně podporujeme tuto rezoluci která ukazuje na určité dilema sběru údajů, protože na jednu stranu chceme mít více dat, abychom mohli je zkoumat, na druhou stranu je potřeba zajistit, že tato data budou